Přijímáme tu e, zároveň progresivní usnesení e, kolegy Davida Martina, takže okamžitě hlasujeme pro. Děkuji moc krát. A dalším řečníkem je pan Fielner. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, a děkuji paní komisařce. Konečně to máme dohodu o volném obchodu se Singapurem, jednou z nejvíce prosperujících zemí na světě. Trvalo to deset let a nemůžou za to oni, můžeme za to my. Při nejmenším někteří kolegové zde dělali, co mohli, aby házeli klacky pod nohy eh, a eh, pokračují v tom i teď. Velice to uškodilo evropské obchodní politice. My jsme zacházeli se Singapurem špatně. Nicméně tohle je dobrá dohoda. Je to velice dobrá dohoda s dynamickou ekonomikou v jihovýchodní Asii. A zítra bychom měli hlasovat pro přestože mnozí kolegové, až příliš mnozí na pravém i levém extrému plus mnohými sociálními demokraty a zelenými se snaží brzdit evropskou obchodní politiku a ponechávat prostor Číně a řídit se příkladem USA. To by bylo to nejhorší, co bychom v dnešní době mohli dělat. Takže eh, já doufám, eh, že eh, neuškodí příliš důvěryhodnosti v tomto procesu. Děkuji. A slovo dostává Nina Jill. Děkuji, předsedo, paní komisařko. Já jsem členkou delegace parlamentu pro ASEAN a jsem přesvědčena o významu tohoto orgánu. Měla jsem možnost se o této dohodě bavit celou řadou subjektů v Singapuru, včetně nevládních organizací a zástupců odboru, A všichni podporují silnější partnerství mezi námi a e, jejich zemí. Je to obzvlášť důležité vzhledem k tomu, že globální trh je nyní ve stavu nejistoty. Spojené státy přepisují pravidla a nelze se na něj spolehat jako na stabilního obchodního partnera. Já jsem si vědoma toho, že někteří kolegové mají určité výhrady, zvláště pokud jde o ratifikaci umluvy eh, ILO. Já sama eh, ovšem eh, věřím Davidu Martinovi a dalším, Eh, protože jim se podařilo eh, dokázat to, aby eh, se naši singapurští partneři vynasnažili splnit naše závazky, včetně úmluvy ILO a benchmarku udržitelného rozvoje, které jdou dál než jiné zásady. Není to jen vaše zásluha, Davide, ale také SAD. Vítám Eh, vítám tento pozitivní, tyto pozitivní kroky. A nyní Jaroslav Vánca. Zítra budeme hlasovat o posílení volného obchodu a zachování konkurenceschopnosti evropských podniků. Eh, chceme podpořit ekonomický růst, ale také normy a hodnoty, které nám pomohou řešit komplexní eh, globální hodnotové řetězce. Chceme dosáhnout rovných podmínek za podpory sociální inkluze a e, ochrany životního prostředí. I když někdy je to pro evropské firmy složité, snažíme se stanovit standardy, snažíme se být příkladem v globalizovaném světě. A e, za to naše firmy rostou e, a přispívají k růstu exportu Evropské unie. Máme teď největší síť preferenčních dohod celého světa, 70 na pěti kontinentech. A nezapomínejme, že vytváříme také pracovní příležitosti, evropské pracovní příležitosti. Díky těmto dohodám. A obchodní dohody se země by jako Japonsko, Singapur nebo Větnam, ty eh, vstoupí v platnost a my z nich máme prospěch. Měli bychom toho využít i do budoucna. Zítra doufám, přesvědčivě eh, podpoříme tuto dohodu a chci vás vyzvat, abyste ji podpořili. Děkuji bardzo następnému. Děkuji mnohokrát a další má slovo pan poslanec Francisco Assis. A nyní já vám děkuji a vystřídá mě pan místopředseda Talička. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Estes acordos... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tyto eh, dohody jsou velmi důležité pro Evropskou unii, jestliže se nechceme stáhnout, uzavřít sami do sebe, ale chceme se naopak otevřít vůči světu a přistup, eh, přispět pozitivním způsobem k regulaci globalizace. Tato dohoda o partnerství a spolupráci mm, představuje velmi dobrý výchozí bod pro hospodářský rozvoj a politický rozvoj Evropské unie v takto klíčové oblasti světa. Může představovat základ pro zlepšení našich vztahů se Singapurem. Umožní to lepší spolupráci v celé řadě oblastí. Eh, my tam zahrnujeme eh, různá pravidla eh, v souvislosti s lidskými právy, také pravidla pro investice, oblast zbraní, eh, zdravotnictví, životní prostředí a tak dále. Předseda, omlouvám se, ale bylo mi sděleno, že už teď máme 25 minut spoždění oproti eh, časovému rozvrhu, takže opravdu budeme velmi striktně dodržovat časové lhuty. Předem se omlouvám ponecháme postup ke HDI, ale neumožníme žádné modré karty, což už bylo řečeno i předtím. Takže děkuji, dobrý den, zdravím vás a uh, slovo má pan poslanec Petrle. In chvála e, kolegu uh, Davidu za... Děkuji. Chci poděkovat kolegovi Davidovi za tuto zprávu, vynikající zprávu. Partnerství, dohoda o partnerství se Singapurem zahrnuje nejenom ochranu investic, ale to také politické partnerství, strategické partnerství, které nám umožňuje daleko hlubší spolupráci. A to i v oblastech jako životní prostředí, bezpečnost, rozvoj. Otvírají se tím nové možnosti pro spolupráci i na poli lidských práv nebo nešíření jaderných zbraní a další druhy včetně zdraví. Můžeme společně bojovat proti rakovině, budeme moci spolupracovat v celém regionu. Děkuji pan Mamikins na jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Tato dohoda je o rovnováze. Pokud vím, tak premiér Singapuru přislíbil, že ty úmluvy MOP budou ratifikovány co nejdříve. Ale já myslím, že tady je potřeba, aby to bylo náležitě monitorováno na evropské straně. Je pravda, že Singapur je eh, na poměrně vysokém místě seznamu Transparency International, ale zároveň také je poměrně vysoko na tom indexu finanční transparentnosti. S ohledem na eh, případné přesouvání do daňových rájů je potřeba, aby se to aplikovalo v jednotlivých článských státech. Eh, nedávný protokol o zabránění dvojímu zdanění mezi Lotyšsku a Singapurem vedl k podpoře investic. Je ale otázka, zda ty investoři budou schopni dodržovat lidská práva a standardy transparentnosti. Dohoda má určitě dobrý potenciál pro EU, ale hodně to bude záviset na schopnosti EU, jak bude schopna vynutit náležitou aplikaci. Děkuji, děkuji a s vám pan poslanec Zdrojevský, jedna minuta. Děkuji. Eh, my jsme začali v roce 2014, kdy eh, jsme položili otázku soudnímu dvoru a dostali jsme odpověď v roce 2017, teď máme rok 2019 a takové země jako Indonésie, Filipíny či Větnam eh, budou teď k ním připojena nová dohoda pro takto důležitou zemi z Asie, jako je Singapur. Já jsem eh, také byl eh, rád, když byla uzavřena dohoda mezi EU a Kanadou. Dle mého názoru ochrana investic eh, souvisí s dvojím zdaněním či celními uvalováním cel a je to důležité nejen pro obchodní partnery, ale i pro nás všechny. Ty eh, postupy by jinak mohly být příliš složité a mohly by vést k tomu, že Evropská unie bude ztrácet čas. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, co udělat pro to, aby ty postupy byly rychlejší a transparentnější. Děkuji, pan poslanec Bušo, jedna minuta. Děkuji, já vítám tuto rodu partnerství mezi EU a Singapurem a děkuji vyjednávacím týmům za jejich setrvalé úsilí. Singapur je už dlouho spolehlivým partnerem Evropské unie Momentálně je tam více než 10 tisíc našich firm a sdílíme společně hodnoty konkurenceschopné ekonomiky a právního státu. Je to jeden ze zakladatelů ASEANu, jeden z hlavních hubů regionu a já vnímám toto partnerství jako solidní geostrategický eh, základ pro budoucí vztahy mezi Evropskou unii a všemi členy ASEANu. Je to jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Tato dohoda o volném obchodu vytvoří nové příležitosti pro eh, evropské podniky, možnosti vyvážet do Singapuru. Bude to eh, posílení v hodnotě 550 milion eur v průběhu příštích deseti let. Děkuji, děkuji vám, kolego. A nyní, kolegové, přejdeme k fázi Catch the Eye.

Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Posílení vztahu se Singapurem musíme určitě vnímat jako pozitivní věc. Otevírá se tím důležitá oblast obchodu a přináší to možnost vylepšit dialog v oblasti lidských práv, životního prostředí, klimatických změn či daňových otázek. Každopádně dohoda, kterou projednáváme, obsahuje určitá nebezpečná ustanovení eh, eh, určitá forma ISDS ES je e, nás, mezinárodní nástroj, který může umožnit zahraničnímu subjektu řešit e, kontroverzní spory e, ve vztahu k zahraniční vládě. Umožní to velkým společnostem soudit se mm, s vládami. Já myslím, že to je trošku chybně nastaveno. Zatímco nebude jasné, zda firmy budou muset platit za určitá porušování. Každopádně toto je první dohoda a měla by sloužit jako model pro uzavření podobného s Čínou, Mexikem či dalšími velkými státy. Děkuji, pan poslanec Marias, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a Singapurem může podpořit další hospodářský růst a může ale také znamenat dovoz levných produktů ze Singapuru do EU, protože Singapur de facto není nic jiného než přístav pro Čínu, pro čínské produkty, které tímto budou exportovány do EU. Ale i v těch případě produktů označené Made in Singapur, vyrobeny v Singapuru, víme moc dobře, kde byly vyrobeny. A oni tam nerespektují lidská práva a podobně. Víme dobře, jak tam probíhá ten dumping v této oblasti. Není to tedy žádný spravedlivý obchod. A co tady máme, jde proti našim zájmům. A já určitě jsem proti té logice ISDS, která chrání investory na úkor státu. Já myslím, že Evropa tady trošku pozapomněla na takové věci jako lidská práva, právní stát či svoboda projevu a jak to vypadá v Singapuru. Děkuji, tím se dostáváme na konec eh, seznamu Catch the Eye. Prosím, paní komisařko, máte slovo, abyste zareagovala. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, eh, dámy a pánové. Zareaguji na několik věcí. Veřejné zaloučení je z toho vyloučeno. Eh, dohoda o ochraně investic je tady z toho vyloučena. Tady se můžete, můžete uklidnit. ISDS tak v Evropské unii už to neexistuje. My jsme to nahradili velmi také na váš podnět a na vaši spolupráci moderním systémem, který byl prohlášen jako zcela kompatibilní s evropským právem jsou tam některé aspekty ISDS, je tam etický kodex, je tam plná transparentnost, jsou tam odvolací mechanismy, je tam jasně řečeno, co může být podáno k tomuto soudu a je tam jasně řečeno, že stát má právo to upravit, eh, regulovat. Dále, Singapur není na seznamu nespolupracujících jurisdikcí, pokud jde o eh, daňové uniky. Eh, pokud jde o ty zeměpisná označení, tak Singapur připraví rejstřík, kde bude uvedeno 166 těch označení na konzultativním seznamu a vstoupí to v platnost až ve chvíli, kdy e, toto bude náležitě ošetřeno. Je pravda, že Singapur ještě musí přijmout tři úmluvy MOP, ale usilovně se na tom pracuje v rámci singapurské vlády a je tam spolupráce s Mezinárodní organizací práce, aby bylo zajištěno, že ta legislativa bude v souladu s těmito třema úmluvami a že budou ratifikovány. Také tam byl zaslán dopis singapurskou vládou, kde to je uvedeno. Pokud, a já doufám, že ano, tyto tři dohody, tyto dohody zítra odhlasujete, tak eh, odhlasujete ambiciozní dohodu o volném obchodu, která bude představovat referenční východisko pro další případné dohody se zeměmi regionu ASEAN. Eh, odhlasujete dohodu o ochraně pokud odhlasujete dohodu o ochraně investic, tak nastavíte určitě lepší rámec pro spolupráci mezi EU a Singapurem a bude to představovat lepší základ pro kontakty mezi lidmi, výzkum a vývoj, partnerství a bude to první dohoda, která bude schválena Evropským parlamentem po nastavení té nové moderní struktury. My tímto rozšiřujeme oblast přátelských zemí, zemí, které věří v multilateralismus, zemí, které věří v globální pravidla a normy, zemí, které se domnívají, že můžeme mít vzájemně prospěšné a férové obchodní dohody, přáteli, s nimiž můžeme dále regulovat globalizaci. Já vám děkuji, děkuji zpravodajům, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Eh, děkuji za vaši práci v této věci a chtěl bych se také připojit k díkům za vaši práci a úsilí. Tak eh, pokud vím, jeden zpravodaj už plně využil svůj čas, takže dáme slovo teď panu zpravodaji Martinovi na dvě minuty. Mně to nebude trvat dvě minuty, eh, pane předsedo, protože komise už byla tak laskavá, odpověděla na mnoho otázek Eh, já se rozhlížím po sále a nevidím nikoho, kdo tu dohodu kritizoval. Nikdo z nich už tady není, takže nemám vlastně na co reagovat. Chtěl bych zopakovat, že pokud jde o dohody o volném obchodu, eh, tak je to dobré pro pracovní místa a pro investice, je třeba tu dohodu podpořit. Pokud jde o investiční dohodu, je to nejmodernější dohoda, jaké jsme kdy dosáhli a souhlasím s tím, co řekla komise. Snažíme se spolupracovat se stejně smýšlejícími zeměmi na tom, aby v obchodě platili principy právního státu, zatímco jiné jiné země uplatňují zákon džungle, tak my se snažíme i nadále o právní stát v bilaterálních i multilaterálních dohodách. Děkuji. Pokud to chápu správně, tak ti kolegové, kteří byli kritičtí a e, odešli, tak ti byli asi přesvědčeni v průběhu debaty. Jiné vysvětlení nez- nemám. Ještě jednou děkuji. E, kolegové, společná rozprava je u konce, hlasovat se bude zítra a můžeme se přesunout k dalšímu bodu na pořadu jednání což je ústní otázka na komisi. Mm, zhoršení situace práv žen a genderové rovnosti v Evropské unii. Autorem je pan Pimenta López a eh, já mu nyní dám slovo na pět minut. Takže pokud jde o tuto situaci, tak práva, politická, kulturní, sociální a další práva žen jsou oslabována. Dochází ke zhoršování podmínek práce, k prekarizaci této práce, k tlaku na mzdy, to představuje potenciálně velkou diskriminaci. Ale otázka sociálních služeb a veřejných služeb, to všechno by mělo za, být zárukou přístupu ke zdravotní eh, péči, eh, péči v případě eh, stáří a dalších otázek. A bohužel dochází k situaci, kdy jsou ženy marginalizovány. Je to také otázka eh, mateřství a kombinace všech těchto a faktorů vede ke zhoršování podmínek práce i zdravotní péče a narušování eh, práv, včetně práv sexuálních a dalších. Jak jsme již říkali, je to zcela eh, nepřijatelné. Je nezaměstnanost a chudoba, která postihuje ve větší míře ženy, je eh, nepřijatelná, stejně jako rozdíl v platech mezi muži a ženami. Násilí na ženách. To je další věc, která provází toto zhoršování socioekonomické situace. V mé zemi zemřelo devět žen v důsledku domácího násilí. To je naprosto, to jsou naprosto brutální statistiky. Toto domácí násilí, sexuální obtěžování, obtěžování v práci, a nebo například vykořišťování v podobě prostituce. To všechno nás musí vést k boji proti těmto nerovnostem na základě takových cílů, jako byla Istanbulská umluva, ale to všechno nestačí. Nemůžeme mít takové politiky jenom na papíře. Musíme rychle potírat všechny formy násilí. Ať už má jakoukoliv podobu. A to je něco, co je naprosto, co jde ruku v ruce s eh, těmi vyhlášenými právy žen v jednotlivých textech. Musíme chránit oběti. Musí existovat eh, místa, kam se mohou tyto oběti uchýlit. Musíme být schopni tyto oběti eh, dostat zpátky na nohy. Ekonomicky i psychologicky zákon musí chránit oběti násilí ve všech fázích života. A jedině tak můžeme bojovat proti všem formám násilí, nerovnosti mezi muži a ženosti. Nerovnosti, která eh, nemá v naší společnosti co dělat. Musí dojít k valorizaci eh, platů a ukončení platové diskriminace žena má právo být matkou, musí být eh, chráněna, musí to být ochrana mateřství a rodičovství. A to je na, na úrovni sociálního zabezpečení. Musíme poskytnout také podporu jak dětem, tak starším osobám, osobám s postižením. A musíme chránit ženy, které se staly obětí obchodu eh, s lidmi nebo obětí prostituce nebo se stali obětí obtěžování a, a, e, například na pracovišti. Všichni se musíme zhostit naší zodpovědnosti a jasně e, konkretizovat, naplnit tento boj. Děkuji, já vítám komisařku Jourovou a dávám jí slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, Evropa čelí eh, sílícím populistickým a extremistickým trendům, které se projevují také eh, sexistickými a rasistickými projevy a eh, omezováním práv žen a dívek. Evropská komise za pomoci vysoké představitelky paní Mogherini věnuje pozornost genderové rovnosti ve svých vnitřních i vnějších činnostech pro roky 2016 až 2019 eh, máme rámec pro podporování genderového mainstreamingu v Evropské unii i jinde. V roce 2019 rekapitulujeme dosažený pokrok, identifikujeme mezery a připravujeme priority na budoucí období. V tomto kontextu jsou pohledy Evropského parlamentu velice vítané. Velice také vítám dohodu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. To nabídne více eh, možností rodičům a pečovatelům, jak skloubit pracovní a soukromý život. V listopadu 2017 komise přijala akční plán na boj proti platové nerovnosti mezi pohlavími, eh, kam patří eh, soubor 20 konkrétních kroků. Většina těchto kroků byla implementována a ty zbývající by měly být dokončeny v letošním roce. Spolehlivá data jsou zásadní pro monitorování trendů genderové rovnosti v Evropské unii. Proto Eurostat momentálně vyvíjí nebo provádí evropský průzkum veřejného mínění, aby měl aktuální statistiky eh, pokud eh, se týká eh, základních práv v Evropské unii. Vymícení genderového násilí je klíčovou prioritou Evropské komise. Právě eh, jsme ukončili druhý rok zacílených kroků a informačních kampaní. Pokračujeme s přístupem Evropské unie k istambulské úmluvě o genderovém násilí. Pokud jde o ratifikaci v členských státech, zatím 20 členských států ratifikovalo tuto úmluvu Rady Evropy, ale jak víte, ratifikace čelí vážným problémům v jiných zemích. Politická a veřejná debata o této konvenci je důležitou ilustrací toho, jaký je dopad současného zhoršení práv žen a dívek v Evropě. Zavádějící argumenty o této úmluvě a jejich ustanoveních zaznívají eh, v, ve, ve veřejné debatě. Je třeba eh, se jim postavit a vysvětlit, že jediným účelem úmluvy je eh, bránit násilí na ženách a bojovat proti němu. Právě tak domácímu násilí na dětech, žen i mužích, bez jakýchkoliv postranních úmyslů nebo účinků. Tato situace paralyzuje některé členské státy a brání jim v ratifikaci eh, a tím pádem i ratifikaci Evropské unie. Čas běží. Jestli chceme eh, stihnout eh, tuto dohodu do konce mandátu tohoto parlamentu, Genderová rovnost není jenom zásadní hodnotou Evropské unie, ale je také zásadní pro, Evropskou, pro vnější činnost Evropské unie. Jsem ráda, že Evropský parlament vítá pokrok v implementaci mezinárodní spolupráce a v rozvoji genderového akčního plánu. Tento plán se soustředuje na rozšiřování eh, integrity žen, jejich sociálních práv a ekonomické účasti a eh, likvidaci genderového násilí. Rada přivítala e, nový a ambiciozní e, přístup Evropské unie k ženám míru a bezpečnosti, které kombinuje vnější a vnitřní aspekty a které jsou reakcí na příčiny genderového násilí, jimiž jsou nerovnost e, a konflikty. A konečně eh, je třeba i nadále eh, pokračovat eh, v zacíleném úsilí. Právě proto v září 2017 Evropská unie společně s OSN vytvořila iniciativu Spotlight, která měla za cíl eliminovat všechny formy násilí na ženách a dívkách na celém světě na to bylo vyčleněno eh, původně 500 milionů euro a naší ambicí je, aby tato iniciativa byla eh, tím, co, přem, co promění životy žen a dívek na celém světě. Eh, zejména Eh, pokud jde o mladé lidi a ty, kteří žijí v nejhorších a nejzranitelnějších situacích. Komise bude i nadále pokračovat v úsilí a já spolehám na Evropský parlament a radu, že i nadále eh, budou toto úsilí podporovat. Děkuji, paní komisařko. A nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny, za EPP za minutu a půl, paní Pětikajnen. společnosti, které jsou společnostmi blahobytu, demokracie, otevřenosti a úcty. Tam se většinou eh, ženám daří dobře a když se ženám daří dobře, tak se i těm společnostem daří dobře. Takže já si myslím, že tohle je něco, co mm, je zásadní nejenom pro ženy, ale pro celkový stav společnosti. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že když ženy trpí, tak se ve společnostech omezuje demokracie, omezuje se e, stát blahobytu a další aspekty. A e, jde o to, jestli jsou ženy diskriminovány, protože jsou ženy nebo z jiných důvodů. E, protože Ehm, samozřejmě polovina lidí jsou ženy, ať ehm, mezi zaměstnanci nebo přistěhovalci nebo nemocnými lidmi a tak dále, takže mohou být diskriminovány dokonce mnohonásobně. Ehm, ženy jsou eh, hlavně a především lidé, kteří mají lidská práva, včetně sexuálních a reprodukčních práv. To je součástí lidských práv. Takže potřebujeme, aby komise ještě odhodlaně řešila tuto reakci, k níž dochází ve všech oblastech života. Za SAD na dvě minuty paní Garcia Perez. Presidente, komise. Děkuji, děkuji vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. My tady hovoříme o citelném odporu vůči právům žen eh, a rovnosti žen a mužů. V roce 2014 jsme tady hovořili o sexuálních a reprodukčních právech a já jsem řekla, nedovolme, aby naše dcery měly méně práv než jejich matky. Ale nyní je ta situace dříve blíže než kdykoliv v minulosti. Polsko se svým novým zákonem, Maďarsko odstraňuje e, obor gender studies ze svých univerzit, Bulharsko neratifikuje istambulskou úmluvu a Víte, co teď se chystají udělat ultrakonzervativci ve Španělsku? Strana se rozhodla, že aby zajistila udržitelnost důchodů, tak ženy musí rodit děti. Musíme mít děti, které abychom mohli platit důchody. Tím se jakoby vracíme o 35 let zpátky a zmiňujeme tím Eh, potratový zákon z roku 1965. Ženy mají nižší platy, mají nižší důchody, máme to obtížnější dostat se na trh práce, jsme v závislejší pozici. Každý den dochází k vraždám žen v důsledku šovinistického násilí. Jsme obětí obchodování s lidmi a ženy dokonce někdy se vůbec obávají jít eh, domů Nemůžeme nedělat nic. Je tisíce a tisíc důvodů, proč je tato kampaň spuštěna ženskými organizacemi, které volají po obecné stávce 8. května. Musíme požadovat rovnost. To není jenom nějaká otázka pro ženy, to je boj eh, o feministickou Evropu. Potřebujeme Evropu, která se nevzdá a která se o toto bude snažit. Děkuji. Omlouvám se, modré karty opravdu nebereme. Kolegové, ještě jednou bych to chtěl upřesnit. Catch eh, eye postup ještě dovolíme, ale modré karty opravdu už nemůžeme dovolit. Když jsem tady začal předsedat, byli jsme eh, ve spoždění 25 minut, takže omlouvám se paní Višněvská. Co má paní Višněvská za EKR na minutu a půl? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, je zřejmé, že musíme podpořit rovnost, rovnost žen a mužů, ale já nesouhlasím s hlavními presumpcemi a e, prvky tohoto usnesení. Jednak e, snažíme se to, toto usnesení se snaží o omezení svobody projevu, tím, že eh, říkám, mluvíme o kritice istambulské úmluvy a také odsuzuje rodinnou politiku a politiku mateřství. Mysleli byste si, že mateřství je překážka, která by bránila ženám v profesionální kariéře, což je něco, s čím nemohu souhlasit a dále to mm, mm, um, obsahuje apel na ehm, ehm, produkci nebo vlastně do produkci života. Já nesouhlasím s tím, že potraty nebo práva sexuálních menšin lze vnímat jako zhoršení práv žen. Proto navrhuji alternativní rezoluci, návrh rezoluce, kde zdůraznuju potřebu vyplnit mm, rozdíly nebo vyřešit rozdíly v platech, bojovat proti násilí na ženách, eh, genit, mutilace genitálí, nucené sňatky, eh, ženy by měly být aktivnější v politickém životě. Za Alde, paní Mlinár. Děkuji, pane předsedo, komisaři. Um, děkuji také stínovým Eh, zpravodajům za plodnou spolupráci. Eh, ženy v celé Unii čelí diskriminaci, je jim odpírán rovný přístup politickém, do politického života, trpí eh, sexuálním násilím na veřejnosti i doma. Nyní jsme svědky um, zpětné reakce, která nás postihuje všechny. Pokroky posledních desetiletí jsou křehké a nelze je brát za hotovou věc. Eh, antifeministické konzervativní eh, skupiny spohybňují rovnost pohlaví, používají tradici nebo náboženství nebo kulturu, aby ospravedlnili porušování práv žen, včetně organizovaného lobbingu proti potratům, reprodukčním právům nebo reformu sexuálního zdraví ilustruje to míru a povahu té zpětné reakce Mm, v dnešní době v Evropě. Proto vyzýváme Unii, aby eh, změnila slova v činy a realizovali ženská eh, práva a urychlili implementaci všech nástrojů, a aby práva žen zůstala prioritou po, politickou investovali do práv žen a ženských organizací, aby Národní i regionální rozpočty obsahovaly eh, vyhrazené investice na zajištění ženských práv, včetně expertů ve všech regionálních a jiných diskusích i národních delegací na mezivládní setkání. Dále zdravím, eh, si cením eh, zásadní práce aktivistů za ženská práva, kteří jsou často cílem útoku, protože usilují o rovnost pohlaví. GUE, paní Biank. Mm, toto by mělo být všechno samozřejmé v roce 2019. Přesto mm, tady konstatujeme, že mm, tady jsme svědky opačné reakce. Ehm, konzervativci, pravicové síly ohrožují eh, tato práva. Je to také i materiální otázka, rostoucí bída žen, nezaměstnanost, omezený přístup k veřejným službám, kdy ženy aktivistky jsou cílem útoku. Ehm, tento eh, nebyl Eh, není to, eh, není to zákon přírody, že se všechno bude zlepšovat. Ne, je to tvrdý boj o ekonomickou nezávislost, všeobecné volební právo. A znovu eh, máme to též. Nemůžeme jít zpátky, musíme žádat, abychom se dostali dál. Tento boj feministů nikdy ne, nevzdáme, neumožníme nikomu, aby převzal kontrolu. Paní Reinke, snad ne? co se ně, ně, někdy máme, eh, krmíme vlastně veřejnost falešnými informacemi o in, istambulské dohodě. Co se týká, eh, mělo by se eh, zvýšit vzdělávání v oblasti sexuální výchovy, tak aby v Německu místo zákazu informací o potratu 5 milion euro se vydalo na studie o negativních eh, důsledcích těhotenství. Vlastně tady ty obačné reakce panují v celé Evropě a je potřeba proti tomu bojovat. A zejména se to týká samozřejmě žen. Eh, je, po, je to vlastně na, v horní části seznamu neokonzervativních extremistů. Potom jsou zde také takové hanící, kampaně proti istambulské eh, úmluvě. A to, to nejsou jen myšlenky, ale především peníze, peníze eh, investují ruští oligarchové v Evropě a americké organizace. A co my jsme udělat? Měli příliš dlouho jsme čekali a nedělali jsme nic a to musíme učinit konec je, tak aby vlastně eh, se tento, tento směr změnil a hm, aby nedocházel, nedocházelo k tomuto patriarchálnímu systému a hm, a kde vlastně s tím začneme, musíme zde v parlamentu. Prezident Tajány eh, řekl, že se bude účastnit eh, summitu a já říkám, pokud prezident tohoto parlamentu jakýmkoliv způsobem bude spojen s určitými aktivitami, tak to je velmi špatné. My bojujeme proti tady těmto praktikám. Omlouvám se, říká předseda, musíme dodržovat ta čas. Máme ještě hodně řečníků, takže na minutu pan Sošněc má slovo. Děk. Paní López eh, zpracovala tuto zprávu. Samozřejmě její hovoříme zde eh, a často se eh, říkají určité nesmysly o kvalitě života. Možná, co by se mělo zdůraznit, je nedostatečná podpora tomu, co říkáme, protože naše společnost je někdy předmětem propagandy k, směrem k sexismu, eh, kde se říká, že chromatomy X a Y jsou stejné a to někdy se vytvářejí problémy tam, kde nejsou a když se říkají takovéto nesmysly a, a nemáme žádné výsledky, tak vlastně i v některých zemích potom se vydávají špatnou cestou a nefunguje to, co se dělá. Takže jaký je Eh, více usnesení, více diskusí, více nesmyslných eh, řečí, prázdné, prázdná slova a vlastně nic reálného se neděje. Děkuji. Další řečnice paní Kozlovská Révič na minutu. Eh, paní, pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, lidská práva vždy byly součástí lidských, základních lidských práv. Není více politických eh, organizací žen v Evropské unii, ale toto usnesení eh, nepřichází z ničeho. Je zde vlastně určitý eh, směr, který nastavila pravice. A samozřejmě základní právo ženy je zdraví, reprodukční zdraví a právo na reprodukci, protože potřebují před, předpisy na pilotky. Některé organizace vlastně kontrolují spoustu věcí, a potom se často hovoří o feminismu. Je těžko věřit, že žijeme v 21. století. Je nejvyšší čas, aby Evropská komise se podrobněji podívala na možnosti zasáhnout a využít všechny možnosti, které má, aby zastavila tyto špatné reakce, to zablokování a aby našla správnou cestu paní Blankevičute. Pane předsedo, mm, paní komisařko, i přes ty různé strategie, které se přijímají, tak ve skutečnosti jsme pouze na půl cesty směrem k genderové rovnosti. Ten pokrok je skutečně pomalý a v některých oblastech situace práv žen se zhoršila. Za prvé, Doposud se nám nepodařilo vymítit násilí na ženách, což je jedno z nejtěžších porušování lidských práv. Je zde osm států, které neratifikovaly Istanbulskou úmluvu. Znamená to, že neexistuje v těch zemích násilí na ženách. Spíše je to nedostatečná politická vůle vlád ratifikovat tento mezinárodní dokument. A bohužel žádný E, pokrok, e, pokud jde o rovné odměňování, tedy platy či i důchody, kde ten rozdíl je velice flagrantní. Zde není ani žádná rovnost, pokud jde o e, práva přístupu do funkcí, třeba v politice. V Litvě naše vláda nemá ani jednu ženu. Děkuji, paní Tomašič. Děkuji. Diskriminace žen v řadě oblastí je něco, s čím je třeba bojovat všude a vždy. Ženy, které jsou obětmi pouze kvůli svému pohlaví, tak to je často kvůli politickému klimatu, které eh, tam vládne a některé ty sociální skupiny mají eh, jasné postoje a mm, samozřejmě, ale nemůžeme to eh, brát jako boj mezi pokrokovými silami a těmi, kteří trvají na tradicích. Je třeba, aby každý si zvolil svůj způsob života a eh, ženy, mm, mm, to je pravda, eh, eh, jsou skupinou, která často je v pozici obětí. Děkuji. Já jsem um, začal předsedat s 25-minutovým spožděním a nemohu umožnit z časových důvodů modré eh, karty. Pan Urtason na jednu minutu. Děkuji. My jsme se právě dostali z finanční krize, kde mm, došlo k, eh, k, k kroku zpět, pokud jde o, eh, pokud jde o práva žen, větší patriarchalismus a teď vidíme, že v podstatě to má velké dopady i e, třeba na práva žen, takovéto vlády, jako byly vlády lidovců, jako u nás. A zde e, dokonce se přijímají zákony proti právám žen. Například v Andaluzii, tam mm, předseda e, našich lidovců chce, abychom opět zakázali potraty. O co tady jde? No to znamená, že my půjdeme zpátky s těmi právy žen a jediná reakce, paní komisařko, je mít ambicioznější program rovnosti žena mužů, daleko více než teď a je třeba i ofensivně se postavit k istambulské umluvě a mobilizovat se na ulicích a já doufám, že to bude 8. března realitou, že se budeme všichni mobilizovat. Děkuji, minutu paní Matera. Děkuji, pane předsedo. Dostali jsme se k, k závěru tohoto funkčního období a my jsme pracovali velice tvrdě eh, v výboru pro práva žen, ale nejsme spokojeni, ni, protože článek 8 smlouvy o fungování Unie ten článek 8 nebyl aplikován ve všech členských státech. I přes veškeré úsilí. Máme zde ukazatele, které nám ukazují, že pořád existují velké rozdíly a ten pokrok od roku 2015 byl ne, pardon, od roku 2005 do roku 2015 byl velice marginální. To nás naplňuje smutkem, protože to znamená, že je třeba vše zlepšit ve všech členských státech a především na pracovišti, kde dochází k kroku zpět ženy jsou velice eh, mm, postiženy tou nerovností ve srovnání s muži a eh, nabíce, že jsou se ty kampaně proti istambulské úmluvy. Eh, tady pořád přece existují i velké překážky, pokud jde o definice a zde některé vlády dokonce odmítají tuto umluvu. Kolegové, já se omlouvám, ale musím vás Eh, informovat, že pouze eh, v každý AI to bude jeden člen za eh, frakci kvůli velkému spoždění paní Šojtrová, paní Ward, pan Burek a, a mm, paní Forenza. Nikdo jiný nebude moci mít slovo, takže prosím, paní Het, minuta. Um, rovnost a ženská práva mm, je jedna z mých největších priorit. Rovnost mezi muži a ženami je jeden ze základních principů EU a je to nezbytné, pokud má Evropa fungovat. Všechny členské státy e, podle smluv mají garantována práva žen. To, že se to neděje v EU a v členských zemích, mě skutečně rozčiluje, to mohu říci těch deseti let, v posledních deseti letech byly organizované útoky na, proti ženským právům. My se vracíme zpátky, nejdeme dopředu. Řada členských eh, států omezuje přístup k reprodukčnímu zdraví. Některé organizace mají omezený prostor. Je, bylo dosaženo minimálního pokroku mezi roky 2005 až 2015. Pro mě jako feministku je to skutečně závažné. Děkuji. Dále paní Solé rozdíl v odměňování eh, a eh, dokonce 40% je to v důchodech a to eh, navíc jedna ze tří zemí, jedna ze tří žen utrp, mm, byly předmětem nějakého obtěžování násilí, znásilnění a čísla jsou jasná. Pořád ještě neexistuje efektivní rovnost mezi muži a ženami a zde i čím dál více a více Eh, mm, nám to ukazuje, že je třeba přijímat opatření, abychom zajistili tato práva. A zde i, zde i ve španělském státu existují ultra eh, zpátečnické různé strany a uskupení, eh, které se chovají mačisticky a mm, nehovoří, nechtějí hovořit o o násilí na ženách, říkají, že to je často sfalšované oznámení a v podstatě útočí na, mm, útočí na práva žen a my e, musíme se tedy vzetmout, což se stane 8. března. Šulca na jednu minutu. E, posilování práv žen a rovnost pohlaví je základní právo Evropské unie. A proto um, souhlasím s tím, kteří hovoří o tom odporu v posledních letech vůči právům žen. Objevuje se, objevuje um, objevují se projevy nenávisti, které jsou stále eh, častější Někteří říkají, že demokratická eh, společnost je tak silná, jak jsou silná práva žen. Eh, já souhlasím také s tím tvrzení, s tím tvrzeními, eh, které přicházejí z levé strany. Nepřipustme, aby naše dcery měly menší práva než naše matky. Násilí proti ženám je také přítomné ve společnosti. Bojujeme hm, proti tomu velice obtížně i ty státy, které již ratifikovaly Istanbulskou úmluvu. Toto násilí je následkem krize a musíme bojovat proti tomu. Máme <coughs> mnoho dokumentů, udělali jsme mnohé. Paní Petr na jednu minutu. V roce 2019 eh, stále nemáme rovnost eh, pohlaví, ženy nemají stejné možnosti nedochází k pokroku v obsazování institucí, například um, sociální ochrana, ochrana na pracovišti, které by umožnilo rovnost žen. Ženy jsou různě diskriminovány, musí volit mezi kariérou a rodinou, místo toho, aby měli obojí. To je skutečný problém, který vyžaduje řešení. A eh, tady nejsou odpovědi na tyto důležité otázky. Ehm, ehm, nemůžeme souhlasit s pokrokem eh, s, s, tímto, s tímto postupy. Tato eh, práva nezávisí na ideologii, jsou nadčasová a také musíme uznávat subsidioritu. Já řečník byl přerušen. Eh, pouze jeden řečník za frakci bude mít slovo během Catch the Eye

zde vlastně máme takové zpátečnické reakce zastoupené v tomto parlamentu. Tyto, některé organizace jsou dobře organizované, je tam stále více lidí, kteři, kteří jsou na správné straně, na nesprávné straně historie a to je velice nebezpečné. Eh, právo na reprodukci a eh, jejich porušování jsou stále častěj, častější v Evropské unii a ženy mají někde omezenější přístup k anti koncepci. Potom eh, ratifikace istambulské ímluvy probíhá eh, pomalu a bolestně a přitom to je nejlepší nástroj, který máme pro boj proti genderové nerovnováže je potřeba, aby situace se normalizovala. Obávám se, že někteří lidé si nejsou vědomi eh, tady této eh, situace, která je vlastně zablokovaná. Musí, musíme eh, skutečně stimulovat ty, kteří chtějí, a tak, aby vyhráli tento boj. Děkuji, pan Jurek, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. Je spíše než Bohužel zde dochází někdy ke kritice istambulské umluvy. Článek 14 umluvy říká, že školy se budou využívány k tomu, k tomu aby propagovaly určité netypické sexuální role aby se řeklo neurčitému jednání, že školy vlastně někdy eh, vymicují tradice a zvyky, které ještě stále šíří a propagují eh, klasickou roli muže a žen. Jak můžeme říci, že země, které neschválili, neratifikovali úmluvu, tam dochází k agresi. Není to ve vašich zemích, v Německu, v České republice, kde máme tyto věci, takže neuvádějte lidi v omyl a respektujme země jako Bulharsko, kde je v ústavě řečeno, že chtějí tuto, um, naše povinnost je bránit je. Děkuji, pane předsedo. Tady je takový rozpor zde máme feministické hnutí, které je velice silné, které bojuje proti eh, sexistickému patriarchálnímu násilí a na druhé straně je zde ten institucionální rámec, který tomu často brání, třeba v mé zemi. Já nevím, zdali paní komisařka to ví, jste v září výbor eh, FAM, my jsme tedy jsme, mm, my jsme, je, my jsme tedy eh, dali eh, prostor eh, právě těm různým nevládním organizacím, takovým těm um, um, jaksi asilovým domům a podobně, které často jsou pod velkým tlakem a útoky různých mm, institucí u nás a orgánů a my je chráníme, takže mm, my, my jsme se sešli s jejich eh, delegacemi a eh, které tedy eh, bojují i za práva žen, včetně právo na přerušení těhotenství a to u nás ve, Fran- v Itálii pořád ještě nedostatečné, takže proto budeme bojovat 8. března. Uh, ano, vážení poslanci, já bych na závěr chtěla říct si, že jsem vděčna za vaši podporu a za vyjádřené komentáře, co se týká podpory ženských práv. Já vím, že máme spoždění, tak bych chtěla obrátit na dva řečníky.